Evropská strana lidová, SAD, jakož zelení a svobodné aliance jsem dostal eh, přání týkající se jmenování do výboru. Bude to zveřejněno do zápisu v naší schůzi a nebudou-li vzneseny žádné pozměňovací návrhy, bude to považováno za schválené. Příslušný výbor má určitou opravu